Při Píbalksovi. Tímto eh, ukončí rozpravu a eh, zítra v 18 hodin eh, se bude hlasovat i o této problematice. Dámy a pánové, nyní máme na pořadu vyvrcholení dnešního večera a sice zprávu kolegy Bacha o právech cestujících ve všech druzích dopravy. Má slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, milé kolegyně a kolegové. Mobilita je eh, jedním z pilířů moderní společnosti a v posledních letech dochází ke, stálých, eh, ke stálému nárůstu eh, počtu přepravených cestujících. Komise už před deseti lety poukázala na nezbytnost jednotných práv pro cestující, v mezičase bylo přijato eh, celkem šest nařízení, ale zkušenosti v posledních letech ukazují jasně, že stávající nařízení vytvářejí eh, nejasnost a mají určité mezery. Eh, a to vede také k sporům před soudy a k neúplnému využívání ze strany podniků. A proto vítám snahu komise eh, upravit eh, legislativu pro všechny druhy eh, dopravy a posílit jejich prosazování v jednotlivých členských zemích. Pokud jde o aktuální situaci, tak nařízení pro všechny druhy dopravy na základě zkušenosti z lodní dopravy a z autobusové dopravy není možné. Ve střední době to ovšem stojí za snahu, zejména pro, abychom podpořili eh, intermodalitu a abychom eh, eh, zabránili konkurenci ze strany jiných druhů dopravy. Proto si myslím, že je třeba pro všechny čtyři další druhy dopravy bez ohledu na charakteristiky těchto druhů dopravy trvat na jednotné úpravě je třeba, eh, eh, aby eh, dopravci dodržovali své povinnosti a já vyzývám komisi, aby ta stávající práva a naplňování cestovních nebo přepravních smluv a přístup k informacím a také pomá, pomoc při problémech to, co je dnes tedy eh, zajištěno, aby to neoslabila. Já bych eh, s dovolením představil stručně zprávu. Pokud jde informování, o informování a transparentnost, tak tam se říká, že ta zpráva musí být jasná a neomezená. A potom je tady eh, posilování pomoci pro personál, školným personál, pardon, pro cestující školným personálem. Pokud jde například o cestovné, tak tam musí být jasná pravidla, aby e, se zabránilo nekalým komerčním praktikám. Potom e, při prosazování pravidel e, je tady třeba národních exekutivních orgánů. Ty mají rozhodující význam. Proto si myslím, že by měla existovat evropská databáze a spojení na evropské úrovni, tak aby to bylo efektivnější Eh, vytvoření eh, centrálního elektronického místa pro podávání stížností a klingového eh, místa by bylo také žádoucí. Potom mimořádně v události. Tady bychom měli zohlednit jasné předpisy nebo jasné jasná rozhodnutí Evropského soudního dvora. Dále eh, lidé s omezenou mobilitou a s eh, fyzickým postižením, ty je třeba zohledňovat a to i při intermodálním cestování. V neposlední řadě vzhledem k hospodářské krizi došlo eh, k stále častějším případům platební neschopnosti leteckých společností a tady máme určité návrhy komise, jak to řešit. A potom mm, Eh, intermodalita. Já si myslím, eh, že eh, společný základ základní, pro základní práva cestujících je předpokladem pro to, aby intermodální cestování dobře fungovalo. Závěrem bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. Určitě mě pomohli naplnit zprávu v obsahem. Děkuji, pane zpravodaji, a nyní postupné zapsané řečníky a dávám slovo kolegyni Basesku. Domnule președinte, salut eu consolidarea și îmbunătățirea. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla přivítat konsolidaci eh, a zlepšení práv cestujících je třeba tuto otázku pojmout jednotně a vyčerpávajícím způsobem, tak abychom se vyhnuli matkům. Cestující mají právo na trvalé informování o jejich právech. Poskytované informace musí být jasné a snadno přístupné. Také je třeba zajistit více transparentnosti ve eh, všech poskytovaných službách, abychom zabránili nekalým postupům. Všichni spotřebitelé mají právo na vysoký stupeň ochrany. Národní kontrolní orgány musí řádně sehrávat svou úlohu. Zavádění právních předpisů v ochraně cestujících v dopravě zlepší i pohyb na jednotném trhu. Děkuji. Děkuji kolegyni eh, Basescu, nyní kolega Ferreira. Děkuji, pane předsedající. Rozprava o právech cestujících ve všech druzích dopravy je určitě důležitá. Obsahuje eh, doporučení týkající se eh, také osob s postižením a s omezenou mobilitou ale je tam eh, vlastně jeden, eh, jenom jeden výraz, který se na těch 15 stránkách objevuje jenom jednou, a to je veřejná služba. O to tady přece jde, že lidé mají nárok na kvalitní, funkční a cenově dostupnou veřejnou službu. Není možné v v této rozpravě vynechat třeba otázku destrukce veřejné služby, například v Portugalsku. A přitom to podporuje EU a Mezinárodní měnový fond. Vede to k obrovskému nárůstu cen, k propouštění pracovníků a to všechno je přípravou na privatizaci, která povede k dalšímu zhoršení poskytovaných služeb. Nemůžeme mluvit o právech cestujících, aniž bychom toto opomenuli. Děkuji kolegovi Ferreirovi. A nyní kolega Panky minutu. Köszönöm a szót, eh, elnök úr, szeretnék gratulálni. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl kolegovi, panu Bachovi, gratulovat k této zprávě, kterou máme na pořadu jednání. Skutečně gratuluji. Naprvé souhlasím naprosto se vším, co zde uvádíte. Je třeba lépe informovat, mít větší transparentnost informací pro eh, cestující. Dále je potřeba zaměřit se na harmonizaci vnitrostátních pravidel a evropských pravidel. Jsou tady vynikající návrhy, například Evropská databanka. To je skutečně skutečně skvělý nápad. Poskytování informací, které máme v národních databázích, um, tyto eh, eh, zhromaždit a eh, uvést je nebo mm, učinit je dostupnými i na evropské úrovni. Chci zmínit také turistiku a cestovní ruch. Je potřeba lepší veřejné služby, protože to je důležité pro turistiku. Evropa má vůči úlohu v této oblasti a je nezbytné aby eh, cestující měli skutečně tato práva zaručena. Děkuji. Nyní tedy hovoří paní Tikau. Děkuji. Já chci zdůraznit význam vypracování sady pravidel, pro práva cestujících ve všech druzích dopravy. Vítám informační kampaň komise, která bude probíhat až do roku 2014. Národní eh, úřady na ochranu spotřebitelů by tyto kampaně měly být také zapojeny. Musíme eh, také pomáhat osobám se zdravotním postižením a poskytovat lepší asistenci cestujícím, dojde-li k třeba k velkému narušení cestování. Myslím, že by eh, měly být na všech letištích informační přepážky, to tež by mělo platit i pro železniční nádraží a podobně. A tam by se poskytovaly cestujícím eh, informace jak tištěné, tak elektronické. Letečtí dopravci někdy mají přílišné požadavky, například chtějí od cestujících, aby eh, Eh, že využili alespoň jednu eh, cestu ze zpáteční letenky, aby měli nárok na odškodnění. Je třeba skutečně zlepšit ochranu cestujících. Děkuji. Děkuji kolegyni Tykau a, a nyní eh, dám, a vý, udám výjimku a dám slovo panu Paskovi. Děkuji, vážený pane předsedo, pane komisaři, já bych rád podpořil tuto iniciativu na zlepšení a zpřesnění a rozšíření legislativy pro dopravu. Musíme si uvědomit, že k dopravní legislativě nelze eh, přistupovat sektorově, protože jednotlivé druhy eh, dopravy navzájem souvisejí, jsou propojené. A takto je třeba se dívat na tuto legislativu z hlediska uživatele, z hlediska cestujícího. Musíme si uvědomovat tyto souvislosti, když selže jeden dopravní prostředek, což se může cestujícímu stát, nemůže použít následující dopravní prostředek. Eh, je tedy třeba se zaměřit eh, zejména na eh, provozovatele pravidelných dopravních linek, kteří by měli nést zodpovědnost za to, že v určité době, v určitém termínu cestujícího přepraví podle dohodnutých podmínek. Pokud to nejsou schopni dodržet, potom by měla následovat přiměřená sankce a očkodnění pro cestujícího, kterému se nepodařilo dosáhnout služeb, na, jaký, na jaké měl nárok. Děkuji za pozornost. Děkuji eh, kolegovi Paškovi, tímto končíme. A ještě uzavře komisař Pibalks. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení poslanci. Já bych rád poděkoval panu eh, zpravodaji Georgi Bachovi a členům výboru TRAN eh, za to, že se eh, zasazují o práva cestujících. Proběhla eh, konstruktivní debata o té co komise představila vizi koherentnějšího a efektivnějšího uplatňování práv cestujících ve všech druzích dopravy ve sem na konci minulého roku. Já bych rád se konkrétně vyjádřil eh, k následujícímu v této zprávě. Komise eh, dílí ten cíl konsolidovat stávající rámec do eh, jednotného nařízení ke všem druhům dopravy ve střednědobém výhledu ovšem. pokud jde o autobusy a námořní dopravu, tak tam ty úpravy musí ještě vstoupit v platnost. A jsou tady velké rozdíly a mezi druhy dopravy a zbližování práv cestujících bude dozajista postupným procesem. Komise souhlasí s vytvořením celoevropského formuláře stížnosti pro všechny druhy dopravy. Komise má v úmyslu pro všechny eh, druhy eh, dopravy eh, zohledňovat jejich specifika. Komise si je také vědoma dopadů platební schopnosti aerolinek na cestující. Nedávné selhání Spanéru a dalších aerolinek bylo dobře zvládnuto a také eh, ostatní eh, aerolinky byly schopné tedy eh, zaskočit s levnými, s levnými letenkami. Ovšem je třeba řešení tak, aby pasažeři nebyli nebo neuvízli někde na cestách a byli rychle vráceni nebo rychle dopraveni. Komise přišla s novými řešeními na rok 2012 a ta nemusí být jenom legislativní povahy, tak aby se tedy e, zajistilo co nejrychlejší naplňování stávající legislativy. A potom e, cenová transparentnost v e, leteckém průmyslu tu řeší několik předpisů, zejména nařízení o letových službách. Rád bych informoval ctěné poslance, že tento předpis v současné době je na aktuálnost, aby se zjistilo, jestli ještě přiměřeně plní svůj původní účel, nebo jestli by měl být revidován. Komise bude informovat Evropský parlament eh, eh, o výsledcích náležitým způsobem. Z práce eh, parlamentu v oblasti Eh, práv cestujících i eh, poskytuje komisi eh, cené podněty, zejména vzhledem k nadcházející revizi směrnice o právech cestujících. Děkuji, eh, pane komisaři Píbalksi. Tímto ukončuji rozpravu a hlasování o tomto bodu také proběhne zítra v 18 hodin. A nyní eh, jsme se dostali tedy ke konci dnešního zasedání a zítra proběhne zasedání v úterý 20. 23. Eh, a budeme pracovat v neobvyklých časech od 8.30 do 14.30.